Eh, jmenován na místo pana Henryho Webera do delegace eh, pro vztahy s Čínou. Je někdo, má k tomu někdo poznámku? Dobrá, v tom případě je toto jmenování schváleno. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu, což je doporučení pro druhé čtení zprávy pana Hekmarka a týká se politiky radiového spektra. Je-li tady, nevím, kde je, náš zpravodaj, už ho vidím, výborně. Pane Hekmarku, máte slovo na čtyři minuty. Um, paní komisařko, Paní předsedkyně, vážení kolegové, rozhodnutí o politice rádiového spektra je rozhodně důležitým krokem vpřed a to proto, abychom znovu dodali Evropě globálního vedení, co se týče mobilní telefonie. A příležitosti, které toto přináší evropskému telekomovému sektoru, Eh, jsou důležité, ale povede to také k vytváření nových pracovních míst a to je důležité zdůraznit. A v podstatě o tom celé to rozhodnutí je. Není to jenom o telekomu, ale poskytne to novou dynamiku evropskému hospodářství. A já bych rád poděkoval vám, paní komisařko, maďarskému a polskému předsednictví a stínovým zpravodajům za tyto výsledky. Po poměrně dlouhou dobu Evropa byla vůdcem, co se týče eh, mobilního telekomu. A bylo to v podstatě eh, díky společného standardu GSM a díky evropské regulaci, které vytvořily cestu pro opravdu dynamický dynamickou, dynamický evropský telekomový sektor, který zajišťuje prosperitu a pracovní místa. Ale tuto hybnou sílu jsme ztratili a nyní tedy se zamýšlíme nad novou globální ekonomikou. Máme tu nové aktéry, Čína, Indie, kteří jsou konkurenty Spojených států a, a naší také. Potřebujeme tedy vykonat nezbytné úsilí, abychom byli zase lídři. A nejen v té, v, podle toho, co si vyžaduje současný sektor telekomu, jsou tu jiné požadavky, například přenos mobilních dát, tady to je úplná exploze, bude se to navyšovat a to velice rychle. Jsou tu různé možnosti pro nové služby a paní předsedkyně, mojí ambicí v, to, v této zprávě bylo to, abychom prostřednictvím víceletého programu politiky rádiového spektra znovu nabili tu vůdčí roli, abychom chytli tu druhou vlnu internetové revoluce, které čelíme. Chtěl bych, abychom byli lídři v procesu změn, protože to přináší výborné příležitosti pro Evropu, co se týče konkurenceschopnosti a opravdového využití příležitostí v oblasti telekomu. A já bych to řekl jednoduše. Přeji si, aby Evropa byla číslem jedna, ne číslem dvě, ani číslem tři, ani číslem čtyři. Ale pokud máme být tou jedničkou, tak opravdu musíme učinit taková rozhodnutí, která nám umožní být tím číslem jedna. A proto jsem velice šťastný, že v podstatě se nám podařilo navýšit ambice v tomto procesu. Prostřednictvím tohoto rozhodnutí tu budeme mít to pásmo 800 MHz od ledna 2013 a to poskytne Evropskému telekomu a dalším službám ty nezbytné kapacity. Prostřednictvím tohoto rozhodnutí také zavedeme cíle, tedy že ne později než od roku 2015 tu budeme mít 200 eh, eh, MHz pro bezdrátové služby. Samozřejmě poptávka se bude čím dál více navyšovat a eh, my jsme byli již dlouho na prvním místě, ale neposkytovali jsme evropskému průmyslu ty nejlepší příležitosti a podmínky, jaké si vyžadovali. A také jsme se dohodli společně s komisí, že od roku 2015 E, to bude tedy další poskytování dalších frekvencí, abychom tedy zajistili ty další nové příležitosti. A také jsme rozhodli, že bychom měli vytvořit evropský rejstřík, a také, že zajistíme, aby opravdu e, byly umožněny všechny ty nezbytné příležitosti i pro další připojené oblasti. Takže, paní předsedkyně, Vlastně, co jsme činili dosud, to přistupovali jsme k tomu, že je tu nezbytné učinit rozhodnutí pro to, abychom byli znovu lídři v oblasti telekomu, ale abychom také navýšili konkurenceschopnost a umožnili další možnosti pro nové služby. Takže já se těším na dnešní rozpravu a na zítřejší rozhodnutí. Děkuji, pane Hekmarku, a nyní dávám slovo za komisi paní Krus. Paní předsedající, je mi potěšením, že parlament a rada dosáhly schody, co se týče politiky rádiového spektra. Rada toto potvrdila již v prosinci eh, loňského roku a jsem přesvědčena, že tak učiní i parlament zítra. Eh, chtěla bych zvlášť ocenit úsilí zpravodaje. Podle mého eh, je to prostě spektrum Gunnar a ne a všichni skutečně zpravodajové, všichni stínoví zpravodajové skutečně velice úspěšně přispěli k dosažení tohoto výsledku. Přijetí tohoto programu bude velkým krokem ku předu. Vy znáte význam spektra pro digitální svět, například mobilní data, jejich využití v Evropě je, prakticky se jejich objem zdvojnásobuje každým rokem. Raketový nástup eh, v různých eh, výměn eh, online dát a disponibilita radiového spektra je podmínkou ekonomického růstu, jak mnozí řekli dosáhnout svého cíle eh, být mě prostřednictvím tohoto programu, který znamená veliký pokrok do příštích let. Například v roce 2013 eh, otevřeme pásmo 800 MHz pro širokou eh, komunikaci. Za druhé vytvoříme evropský podporu využití spektra a identifikaci v roce 2015 12 1200 pásmové eh, pásmo 1200 eh, Hz a garantujeme konku- eh, hospodářskou soutěž při využití spektra v oblasti dopravy, energetiky, ochrany životního prostředí, civilní ochrany a dalších věcí. Za páté budeme podporovat členské státy a zlepšovat koordinaci EU při jednáních, mezinárodních jednáních e, o spektru. V roce 2012 se v Ženevě bude konat konference o e, radiovém spektru a to je dobrý příklad, který aniž bychom ohrozili kompromis komise, e, předala tři prohlášení do zápisu rady a já bych nyní si dovolila pár slov ke konferenci v Ženevě. Samozřejmě nemohu eh, říci, jak to mm, eh, přesně eh, podrobnosti dříve, než budeme mít kompletní zápis minulosti, ale to vám bude předáno velice brzy. Nicméně již v této fázi je pravděpodobné, že cíle EU, tak jak byly zvlášť zdůrazněny v rezoluci parlamentu v září loňského roku, by měly být naplněny především tu potřebu širokého pásmového ehm, spektra a e, v rámci programu Galileo a podobně a také e, v, rámci e, jednání VRC široko, široké pásmo 700 MHz, které navrhovaly africké a arabské země, které nechtěly čekat až do roku 2015 a diskutoval, chtěli diskutovat o tomto tématu. To je zjevně citlivé téma. Nicméně ten program, o něm se dnes jedná, nám stanovuje určitou politickou linii. Připomeňme si, že ekonomika budoucnosti bude digitální a koherentní program spektra e, určí, jakým způsobem ta ekonomika bude fungovat. A proto vyzývám vážené poslance, aby e, schválili stanovisko rady e, tak, jak bylo dosaženo v rámci kompromisu ze září 2011. Děkuji. A nyní za jednotlivé frakce má slovo pan Rybik na dvě minuty. Já Děkuji, paní komisařko. Domnívám se, že toto všechno je skutečně velmi důležité právě nyní v oblasti dluhové krize, abychom tedy mysleli na to, jak peníze začít zase vydělávat ty, které vydáváme. Měříme to vlastně, budeme to měřit podle výsledku do roku 2014. Je to jeden z, jedna z nejdůležitějších oblastí a je důležité, aby se vytvořil nový rámec, který nás, z nás učiní zase konkurenceschopnější. Chtěl bych vám poblahopřát protože v posledních eh, roci, eh, roce a měsíce se, měsících se skutečně vše zlepšuje od iPhoneu, sítě, celé, veškeré další kapacity se nabízejí a v, v tom všem vidíme, že poptávka velice stoupá a že zejména zde v Evropské unii by to mělo převzít vedoucí roli a k tomu vám blahopřeji, protože jde také o to v oblasti softwaru, aby se vytvořily nové standardy. Hovoříme o neutralitě sítí a jde o to, jaká kvalita, jaké množství, jaké priority a s jakými výrobky jakou výkonností vlastně budou tyto sítě nebo se v těch sítích bude pracovat a potřebujeme technické normy a samozřejmě také legislativu v technické oblasti. A Evropa ukázala, že se softwarovými řešeními a s těmi standardy dosáhla velkých pokroků. Například systému MTS, LTE, Fourth Generation Networks, to jsou ty věci budoucnosti, takže eh, množství údajů nesmírně stoupá. Musíme tedy, eh, měříme už všechno v terabajtech a nikoli v gigabajtech. A také eh, Máme zde tedy další, další výzvy, kterými, když se nyní hovoří o dohodě akta, vidíme, že vlastně eh, je to také velice důležité pro uživatele a zde musíme eh, také to zohledňovat. To znamená ty služ, sociální sítě, ty služby, to všechno, co je zde uvedeno, to klade nárok na ty eh, frekvence, které musí být dostatečně výkonné. Děkuji, pane Rybigu, a nyní má slovo paní Piriera Madurel. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. V první řadě bych také já ráda poblahopřála panu Hokmarkovi a stínovým zpravodajům, zejména paní Trautmanové, za jejich práci a přispění k tomu, co můžeme nazvat první společnou evropskou vizí ohledně rozdělení spektra. Vím, že to nebyl rozhodně lehký úkol, protože toto rozdělení spektra bylo eh, v rukou členských států a mohlo by se to tedy vše zkomplikovat při vyjednávání na radě. V současnosti současné době máme narůstající poptávku takovýchto služeb, které si vyžaduje spektrum a to je omezené. A proto musíme zajistit, že jeho rozdělení bude účinné a že zajistí přístup k těm nejnovějším eh, službám. Naše eh, skupina vítá dosažené dohody, některé prvky připomněla paní komisařka, například to otevření 800 MHz všem členským státům do, od roku 2013, povinnost věnovat alespoň 1200 MHz přenosu mobilních dat do roku 2015, a pak rozšíření spektra a hledání nových příležitostí pro harmonizaci a větší efektivity užití. Tato opatření umožní nové využití spektra a také to přispěje k snižování stávající ještě stávajícího váku v digitálním světě vysokorychlostní připojení celé populace, to by mělo být splněno, tak jak to vyžaduje digitální agenda. Naše skupina také naléhala na nezbytnosti nalezení rovnováhy mezi poptávkou eh, operátorů v oblasti telekomunikací a potřeb eh, těchto poskytovatelů naším záměrem vždy bylo zajistit eh, kulturní různorodost a prostřednictvím tohoto tedy nyní doufáme, že toto digitální tato, tento digitální rozdíl bude překonán, že to zajistí také investice do, velk, do, velmi, do, do sektoru s velkým potenciálem a přispěje to k rozkvětu evropského hospodářství. Děkuji a nyní uděluji slovo panu Panajotovovi na dvě minuty. Vážená paní komisařko, vážená paní předsedající a vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že skutečně předložil velice kvalitní a významnou zprávu. V tomto komise navrhla, aby ten evropský program pro eh, harmonizaci eh, pásma frekvencí to už je vlastně skutečnost, to už se stalo skutečností. Máme sdělení a v rámci tohoto programu budou mít všichni občané e, Evropské unie přístup k, k široko pásmem frekvenci do roku 2013, ale harmonizace není pouze technický postup pro technic, Evropskou unii. Harmonizace je velice důležitá také pro vnitřní trh Evropy. Rozšiřováním eh, společného trhu a frekvenci vlastně poskytne eh, komise digitální agendu, kterou potřebujeme pro posilování našeho hospodářství. Tato harmonizace eh, bude posílí služby v Evropě a konsoliduje je. Pouze tam potom může Evropská unie převzít skutečně vedoucí úlohu v oblasti služeb pouze takto můžeme vlastně být, dosáhnout skutečně konkurenceschopného výkonného hospodářství. Zjistili jsme, že do roku 2014 by využívání širokopásmových služeb se mělo zdvojnásobit, takže musíme jednat velmi rychle. Děkuji a nyní dávám slovo paní Ford na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, mm, přenos dat má se zdvojnásobovat každým rokem nová zařízení, nové aktivity a uvolnění frekvencí povede zase k rozšíření eh, konkurence a eh, snižování cen a k zvyšování kvality. Spektrum je obrovským zdrojem, který je v rukou veřejného sektoru a státy by měly uvolnit frekvence spektra a mělo by se s nimi obchodovat a měly by být přístupné pro nové subjekty. Eh, spektrum je vitální pro ekonomický růst 800 MHz pásmo eh, je, eh, nebo 2,5 GHz eh, umožňuje celou šadu aktivit v našich městech a mm, Členské státy musí ovšem také zajistit ochranu místních služeb. Abychom zůstali konkurenceschopné, naše státy musí E, za prvé alokovat spektrum, ale za druhé, za druhé uživatelé musí mít možnost je využít a to vyžaduje dlouhodobé investice do infrastruktury a to je veliká výzva. E, souhlasíte, paní Ford, s otázkou ze strany pana Rubika? Prosím, pane Rubiku. Ano, děkuji já si myslím, že jste řekla něco důležitého a to přeshraniční soutěž. Mě by zajímalo, jaké šance vidíte právě pro Evropskou unii v mezinárodní konkurenci ve vztahu ke, k Číně a k USA právě díky této politice frekvencí. Děkuji. Já se domnívám, že to jde dál. je potřeba vybudovat infrastrukturu aby držela krok s poptávkou a všude v tomto parlamentu přijímáme rozhodnutí zaměřené na dlouhodobé kroky. Možná je to málo atraktivní pro investory do dlouhodobých plánů, ale my prostě potřebujeme vybudovat mobilní infrastrukturu a další infrastruktury. E, děkuji, říká paní předsedkyně a pan Zelstra má nyní slovo na minutu a půl. Voorzitter, Děkuji, paní předsedající. Politika spektra je důležitá pro vnitřní trh, usnadní komunikaci a to eh, usnadní všechno možné. Vnitřní trh to je právo Evropské unie a to se týká také volného pohybu nejenom zboží, ale také volného pohybu myšlenek bez překážek. Eh, Evropské instituce a národní orgány musí garantovat volný pohyb myšlenek. A volný pohyb osob má sociální dopady, a to i v Nizozemsku. Například e, některá, byla, byla otevřeny třeba v, v internetové stránky, které umožňují výměnu názorů a nicméně jsou tací, kteří jsou proti tomu, aby se občané vyjadřovali e, k různým otázkám kam a, eh, a pak se to pro, eh, obrátilo proti těmto webovým stránkám. Svoboda slova je jádrem demokracie, je, je jádrem politického poselství mojí politické strany a jedním ze základních práv. A to by paní komisařka měla vědět. Eh, děkuji. Nyní má slovo pan Marcinkiewicz na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně paní komisařko. V stávajícím globálním světě musíme povzbudit vyvíjení nových technologií a využívat veškeré příležitosti, které nám telekomunikace nabízejí. Evropská unie musí hrát důležitou roli v technologické inovaci, musí být opět světovým lídrem eh, ve světě, který je čím dál více digitálnější. A proto si myslím, že bychom eh, měli vynasnažit maximální úsilí v Mm, co se týče práce na tomto víceletém programu. Polské předsednictví se snažilo toto urychlit a komise i rada učinili rozhodnutí, které nás vedlo k dokumentu, který by měl být nyní schválen. Jedná se o otevření pásma 800 MHz pro užívání širokého pásma nejpozději k 1. lednu 2013, aby se tedy povzbudil přenos mobilních dat a také otevření při nejmenším 1200 MHz spektra do roku 2015 pro bezdrátový přenos dat, aby tedy se mohlo využívat veškeré, veškeré spektrum, které je k dispozici a abychom my byli opět globálním lídrem. Prioritou tohoto programu samozřejmě je pomoci Evropské unii dosáhnout cílu, tedy aby tu byl zajištěn globální přístup k internetovým službám, aby tyto služby byly vysokorychlostní, protože pokud občané a podniky opravdu budou moci využívat těchto příležitostí, bude to pozitivní pro nás všechny a bude to pozitivní pro Evropu a i pro budoucnost. Děkuji nyní paní Tykal na dvě minuty. Madam Commissioner, Děkuji. Děkuji. Návrh komise ze září 2010, tedy ohledně rozhodnutí o vytvoření prvního programa pro radiové spektra, vytváří takové základní linie pro strategické plánování harmonizace tohoto spektra do roku 2015. Politický program pro toto spektrum je vlastně odrazem významnosti, kterou má otevřenost a dostupnost spektra pro vnitřní trh telekomunikaci i pro jiné oblasti, jako například oblast dopravy, výzkumu, navigační satelitní systém, ochranu životního prostředí a boj proti uh, Eh, globálním oteplování. Ještě chci říci, že pozměvací návrhy, které jsme navrhli a které byly schváleny parlamentem, zahrnují také dohodu dosaženou eh, radou a parlamentem. Je třeba stanovit, eh, hovořit o důležitých věcech. Odstavec 3, pododstavec C, odstranění toho digitálního mm, vákua, vytvoření digitální agendy, tedy ne méně než 30 megabajtů za sekundu eh, za vteřinu od roku 2013 a eh, podpoření širokopásmových služeb. Dále článek 3L, stimulace, eh, co se týče přístupu k novým službám ze strany spotřebitelům. To znamená vytvoření nových digitálních technologií Tedy, aby zde byla větší, aktivnější účast spotřebitelů. Dále tři mm, Specifické normy pro zařízení pro občany s postižením. A pak ta otázka inventáře to považuji za dobrý nápad, protože tento vlastně bude řízen ze strany komise a tato vlastně schválí prováděcí akta, kterými se vytvoří způsob, jak se budou sbírat tyto údaje ze strany členských států. Komise předloží radě a parlamentu zprávu ohledně uplatňování tohoto rozhodnutí nejpozději dva roky od vstupu v platnosti a bude provádět také průběžnou revizi. Děkuji, nyní má slovo paní Schake na minutu. Ehm, vážení kolegové, mnozí lidé jsou skeptičtí vůči Unii a je eh, jediné, co eh, vidí jako dobré, je ekonomický rozvoj a rádiové spektrum je pohyb směrem ke skutečnému jednotnému digitálnímu evropskému trhu. Rádiové spektrum je vzácné, ale představuje řadu příležitostí a, učiní z, a je potřeba učinit z Unie globálního lídra informační společnosti. To umožní eh, tato politika umožní Unii být skutečně tou jedničkou a bude to bud, eh, významným stavebním kamenem eh, dalšího exponenčního růstu eh, výměny dat při, mm, pro, proti minulosti. Tato politika by měla umožnit vytvořit skutečný evropský, panevropský trh telekomunikací. Bohužel nebylo možno zajistit rozšíření nelicencovaného spektra pro Wi-Fi, aby se e, e, zajistila e, pozice ve velice konkurenčním světě, je potřeba využít nejmodernější technologie. Dobrá, děkuji a nyní má slovo paní Nibler. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat našemu zpravodaji, který i při jednáních s radou velice úspěšně hájil naši, naše stanovisko. Děkuji, Gunare. Co samozřejmě všichni využívají mobilní internetové sítě, ty tendence stoupají eh, několik čísel. V roce 2010 průměrné měsíční využívání bylo 30 bylo 70, se, na 97 se zvýšilo 3000 nových eh, přístrojů, tabletů jako iPadu a tak dále, které byly připojeny. Také v budoucnosti se očekává ještě zvýšení datového přenosu. Experti očekávají, že mezi 2010 až 2015 roky se to 26krát zvýší, to využívání a v roce 2000 to bude 70 milionů lidí, kteří vlastně budou využívat eh, tyto mobilní telefonní sítě v, ve smartfonech. Takže zítra eh, budeme tedy o tomto rozhodovat a náš cíl je jasný, široko eh, pásmo získat více frekvencí, než tomu bylo doposud tak aby se vlastně zesílily tě více frekvencí pro větší využívání mobilních eh, internetových sítí do budoucna. Já se domnívám, kolegové, že když zítra dosáhneme široké většiny tedy a že to bude pro naše občany v Evropě skutečně dobrá věc, kterou toto přinese. Jak všichni víte, tak jako zpravodajka bojuji za nové nařízení o roamingu také, které by mělo dosáhnout lepších podmínek pro využívání mobilních internetů, například při využívání internetu v zahraničí, které by mělo být levnější. Paní komisařko, vy jste už předložila k tomu rozum, odvážný návrh, my budeme ještě odvážnější v parlamentu, tak aby evropští spotřebitelé dosáhli něčeho co skutečně, protože také eh, využívání roamingu se stále zvyšuje a já doufám, že mě potom budete nazývat roamingová Angelika, podobně jako pásmový Gunnar. Děkuji paní Nibler a nyní dávám slovo panu De Angelis na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o velice důležitý program, ambiciózní návrh který si klade za cíl proměnit Evropu v světového lídra, co se týče rychlosti, pokrytí a také schopnosti širokého pásma. Cílem, jak všichni víme, je to, abychom měli všichni široké pásmo a Evropa v tomto má spoždění. Spojené státy a Čína již otevřely větší část svého spektra. A pozitivně tedy nahlížíme na toto rozhodnutí o otevření kmitočtového pásma 800 MHz pro širokopásmové služby do konce 2012 a také zrychlení na 30 MB za vteřinu. To jsou velice důležité cíle. Myslíme si, že Evropská digitální agenda povede k rozvoji e, vytváření pracovních míst hospodářskému růstu. Měli bychom co nejrychleji být tím opravdovým evropským světovým lídrem. Děkuji, nyní má na minutu slovo paní Kamaraverc. Děkuji, paní předsedkyně. Já trošku naží, naliju vodu do vína, protože z kulturně politického hlediska je vlastně stanovisko rady nás poněkud zklamalo a nejsme s ním spokojeni. Frekvence je veřejné zboží eh, s významným politicko-sociálním významem, jako například rádiové eh, frekvence eh, potřebují lidé tedy pro přenos informací. Má to tedy obrovský význam pro přenos údajů v Evropě. Komise předložila řadu návrhů, které my jsme předložili řadu návrhů, které byly rozumně zohledněny a ale nyní zde se vlastně otevírají dveře k té druhé generaci digitální agendy. Požadovali jsme, aby bylo byly vyjádřeny také nás, náklady, zejména u divadelní techniky a aby se také kompenzovaly investice, které umožnily digitální dividendy. A je pouze se zde lapitárně odkazuje na balíček o telekomunikacích. Já od komise a od členských států očekávám, že skutečně uznají, aby, že musí si být vědomi a musí převzít tuto odpovědnost. Uh, a jak zacházet s tímto veřejným statkem, protože to má skutečně nesmírný význam pro další kulturní význam našího eh, společenství. Děkuji. Děkuji. Nyní přecházíme ke Catch DI. Máme malý, malé spoždění a kvůli respektu k tlumočníkům vás žádám, abyste dodrželi slovo a na minutu dávám slovo paní Karola. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegani gunnar hökmarkia hänen loistavasta työstään radiotaajuuspolitiikkaan. já bych chtěla poděkovat eh, kolegům. Spektrum je omezené a, a je velice žádané ze strany celé řady odvětví, především v digitálních technologiích a je velká poptávka po širokopásmovém připojení. Eh, já velice, jsem velice spokojená s tím textem, který je ambiciózní a má jaksi výhled do budoucnosti, eh, zabývá se pokrytím vzdálených oblastí s použitím smartphonů, které potřebují zase další spektrum Čili myslím si, že hlasování zítra povede k tomu, že 800 MHz pásmo e, bude uvolněné od roku 2013. A to bude opravdu úspěch, protože některé členské státy to chtěly ještě odložit o pár let. Je to tedy opravdu veliký úspěch, takže nové služby na trhu telekomunikací mohou vzniknout. Pan Basescu? Děkuji, paní předsedkyně. Evropa potřebuje flexibilní a koordinovanou politiku, co se týče rádiového spektra Tímto způsobem vytvoříme opravdový evropský komunikační trh. Toto spektrum je nezbytné pro digitální společnost a proto Evropská unie musí být opravdovým světovým lídrem, co se týče rychlosti, mobility, schopnosti připojení širokého pásma. Tento digitální pokrok musí být samozřejmě zajištěn a musíme a také zajistit otázku licencí e, u toho bezdrátového připojení. Také je třeba e, zajistit dostupnost připojení ve venkovských oblastech, nejenom v těch městských. Proto podporuji všechna tato opatření e, která k tomuto vedou. Co se týče užívání spektra, rozhodně nesmí ohrozit zdraví našich občanů, proto musíme toto neustále, na toto neustále dohlížet. Monsieur Matula. Děkuji, nyní dávám slovo na minutu panu Matulovi. Fiind o resursă limitată, utilizarea pe care o dăm spectrului de frecvențe. Děkuji. Jedná se o omezený e, zdroj, tedy e, co se týče spektra. Tady si přejeme, aby ty výhody byly maximální, jak pro uživatele, tak pro soukromé operátory. Dohoda mezi parlamentem a radou prokazuje, to, že evropské instituce si přejí být opět světovým lídrem v moderních technologiích. Zajišťuje se tu přístup k internetu na celém území Evropské unie prostřednictvím rychlého připojení a sjednocují se také frekvence pro elektronické komunikace. To umožní snížení tohoto uh, digitálního a Samozřejmě, že rychlost se navyšuje na celém světě a proto je ale také nezbytné zabývat se analýzou využití jiných frekvencí. Na úrovni Evropské unie je toto vlastně základem pro budoucí inovaci a navýšení konkurenceschopnost. Umožní nám to splnit cíle strategie 2020. Nyní paní Zuber na jednu minutu. radové spektrum eh, nízkých i vysokých frekvencí, to bude využíváno pro celou řadu eh, cílů. Elektrická energie, telekomunikace, Eh, dohled, geomedicina a další. Nicméně máme tu určité obavy a rádi bychom věděli, jak na to nahlíží komise. My jsme zaznamenali, že neexistuje žádný prostor ve spektru pro veřejnost. Všechno je již vyhrazeno buď pro komerční cíle nebo vyhrazeno z důvodu bezpečnostních, obraných nebo ochrany veřejnosti. My víme, že cílem této směrnice je otevřít cestu pro telekomunikační eh, podniky a také pro spotřebitele. Nicméně myslíme si, že je nezbytné také zajistit určitou část spektra pro veřejné eh, účely odlišné od čistě tržních úmyslů a rádi bychom věděli, jak na to komise nahlíží. Děkuji. Slovo má pan Paška. Děkuji, paní předsedající paní komisařko. Podle článku 114 mluvy o fungování Evropské unie předložila už v roce 2010 Evropská komise návrh víceletého programu politiky rádiového spektra. Evropský parlament v květnu 2011 navrhnul řadu změn, jejichž cílem bylo otevřít nové možnosti přidělením vhodného rádiového spektra pro rychlou širokopásmovou komunikaci. Ne všechny požadavky Evropského parlamentu našly podporu ze strany Rady, ale podařilo se společným úsilím vytvořit dobrý základ nové evropské politiky rádiového spektra. Jestliže od roku 2013 ve všech členských státech bude kmitečtové pásmo 800 MHz otevřené pro internetové služby a od roku 2015 k ním přibude ještě 1200 MHz pásmo pro přenos dat. To umožní Unii rychlý rozvoj širokopásmového připojení Eh, s, na trhu s 500 miliony uživatelů. Jen doufáme, že nové přerozdělení spektra obsažené v této dohodě eh, skutečně přinese to zlepšení komunikace v Evropě. Děkuji a panu Rubikovi, jelikož je Valentína, tak s, já vám teda výjimečně, že, že to je ta příležitost, tak vám umožňuji, abyste mluvili ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl popřát všechno dobré Gunarovi, protože si myslím, že položil skutečně dobrý základ na, pro konkurenceschopnou Evropu a paní komisařky bych se chtěl zeptat, zda do plánu do roku 2014 těch 100 megabajtů za sekundu je také eh, cílem a v jakém pásmu si myslíte, že tohoto dosáhnete. Děkuji. Děkuji, pane Rubiku, takže tím jsme skončili spontánní řečníky a dávám slovo paní Kres na závěr. Paní předsedkyně, eh, zaznělo tu, zaznělo tu několik otázek. A eh, k jednom, já bych se vyjádřila k jednomu konkrétnímu bodu a eh, paní Pašesku ohledně těch bezlicenčních spektrů po bezdrátové systémy. Samozřejmě, že tímto se ještě budeme zabývat, to bez pochyby. A je to také napojeno na to, co zmínila paní Zuber. Ano, opravdu eh, přístup veřejnosti bude tvořit součást toho inventáře. Nejedná se jenom o výlučně komerční účely a licenční užití. Prozatím můj závěr je takový, že e, si myslím, že ne, nebo si myslím, že všichni členové souhlasí s tím, že je absolutně nezbytné navýšit při, e, zpřístupnění spektra, aby to podpořilo uh, Eh, růst a podporu pracovních míst, eh, že je velice důležité, že na tomto se zde všichni můžeme zhodnout, tedy že radiové spektrum opravdu podporuje dynamiku Evropy a je opravdovým potenciálem pro podniky i spotřebitele a že program rádiového spektra, který má být schválen zítra zde, opravdu eh, bude opravdovým uspokojením po té tvrdé práci v radě a v komisi a zde, ale je to opravdu jedna z těch věcí, k prostřednictvím které můžeme okolnímu světu vyslat ty pozitivní signály a tady bych opravdu ráda poděkovala vám všem za velice aktivní spolupráci, za způsob, jak toto postupovalo. Ano, Čas běží, ale je třeba uznat, že za tímto vším stojí opravdu velké úsilí a tvrdá práce a ostatně samotné výsledky ukážou, jak výtečnou práci jste vy všichni vykonali. Pan zpravodaj, prosím na závěr. Děkuji, paní předsedající. Spektrum je omezené, ale příležitosti jsou neomezené. Jak jsme viděli v minulosti, v minulém vývoji, jak uvidíme v budoucím vývoji, které budeme čelit. A musíme na rovinu říci, že mediální kultura bude mít více příležitostí než v minulosti, eh, jak si získat body. A k tomu dochází teď. Věci se mění. A já si myslím, že nejdůležitější úvaha v této diskusi je ten obrovský rychlý vývoj, který jsme viděli v poslední dekádě, bude stejně rychlý a překvapivý i v nadcházející dekádě. A je pro nás důležité zabezpečit plnou kapacitu, tak abychom mohli toto využít jak v oblasti médií, tak kultury, tak nových služeb. A proto si myslím, že je také důležité, vzhledem k dalšímu kroku zajistit rychlou implementaci této legislativy a současně se připravit na další kroky, protože jsme zatím viděli pouze začátek nového vývoje druhé vlny internetové revoluce. A to bude mít důsledky v oblasti příležitostí, jak jsme to třeba viděli v Severní Africe, v, při těch demonstracích, viděli jsme to při revoluci Eh, různých částí naší ekonomiky a my můžeme využít ty budoucí kroky tím čím dál tím rychleji. A my jsme se rozhodli si dát za cíl 12 000 MHz na rok 2015 a pak je potřeba zjistit, jaké jsou potřeby a rychle postupovat v následujících letech, protože budoucnost je čím dál tím blíž a my musíme být na čele, tak abychom zůstali na čele a abychom převzali vedení a postupovali a byli první, kdo otvírá nové příležitosti, stále nové příležitosti, protože ty jsou neomezené potud, pokud uh, jsou možnosti. Děkuji vám. Pane Rubiku, máte technickou? Frau Paní předsedkyně, můj mikrofon funguje a frekvence v parlamentu také, ale knoflík na mém mikrofonu je špatný. Já jsem již dvakrát poprosil, aby přišel technik a ten příslušné tlač, to příslušné tlačítko opravil. Doufám, že do zítřka to bude vyřešeno. Děkuji. Ano, budeme, budeme na to dbát. Já celou noc na to budu myslet. Samozřejmě žertuji, ale zítra do zítřka to opravíme. Děkuji, paní komisařko, děkuji vám všem. Uzavírám debatu a budeme hlasovat zítra ve 12.30.